Milé kolegyně, milí kolegové, měli bychom začít. Máme velmi plný program a jako vždy málo času. Vítám zde Vítám vás zde srdečně na naší dnešní schůzi výboru pro kulturu a začneme bodem číslo jedna. Přijetí pořadu jednání. Již jsme vám prostřednictvím e-mailu oznámili, že máme změnu k našemu dnešnímu pořadu jednání. Původní bod 7 výměna názoru s komisí ohledně plurality v médiích v Maďarsku. Tento bod budeme muset bohužel odložit. A to ne proto, že by se situace v Maďarsku zlepšila a tím pádem by již nebylo třeba třeba o tom hovořit. Ne. Důvodem toho je to, že ve středu minulého týdne publikovala komise návrh pro program Erasmus+. Jsou to nouzová opatření pro případ Brexitu bez dohody, že by tedy 29. března došlo k Brexitu bez dohody a proto musíme nutně se tomuto návrhu komise z minulého týdne věnovat a proto jsme si také přizvali komisi dnes, aby nám svůj návrh vysvětlila. Existuje ně, existují nějaké námitky vůči této změně našeho programu jednání? Není tomu tak. Přeje si ještě někdo nějakou jinou změnu či nějaké doplnění našeho dnešního pořadu jednání? Není tomu tak a proto předpokládám, že Pořád jednání byl námi v pozměněné podobě schválen. Vidím, že nikdo nic nenamítá, takže pořád jednání mohu pokládat za přijatý. Dostáváme se k bodu dvě, což jsou sdělení předsedkyně. Dnes máme tlumočení v, k dispozici v těchto jazycích. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovenština, bulharština a rumunština. Jako vždy vám připomínám, že tato schůze je přenášena na internetu. A dále bych chtěla oznámit, že rozhodnutí koordinátorů z 22. ledna 2019 která byla zaslána e-mailem na všechny, všem členům výboru KUL 23.1., jsou oficiálně přijata, neboť do 21. ledna, což byla odpovědající lhůta, nikdo nevznesl žádnou námitku. A můžeme přejít přímo k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to už jsou hlasování. Dnes budeme hlasovat o návrhu zprávy a návrhu stanoviska. A jako první začneme hlasovat přijetí návrhu zprávy, která se týká zavedení programu Evropského sboru Solidarity. Pravodajka je naše kolegyně Michaela Šojdrová. Máme 232 pozměňovacích návrhů, tedy skutečně celou řadu. Obdobně tlusté je to hlasování. Michaela nás poprosila o tom, aby mohla po hlasování vystoupit. V tomto případě tedy i hned můžeme přejít k našemu hlasovacímu seznamu. Doufám, že všichni sebou mají svou hlasovací kartu, že ji mají připravenou ve svém hlasovacím zařízení a začínáme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u návrhu 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 7 ku 7, takže zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. Pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. Reg 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u kompromisu 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Ověřujeme 158. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 hlasů proti zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Ample 26 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. A bylo to přijato 8 hlasů pro, 6 proti. A jsme u 160. Devítky a 170. Pro, proti, zdrželi se, zamknuto. mp 27 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 hlasů pro, 6 proti přijato. 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 182 ve dvou částech, první část pro, proti, Zdrželi se. Přijato druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 8 pro, 6 proti. Přijato. 173 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Regi 20 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A dostáváme se ke kompromisu 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 178 pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 179 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 180 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 181 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 9 hlasů proti. 182 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 184 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 185 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Geschlossen. Končím hlasování. 7 ku 7 zamítnuto. 26 pro,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 Ověříme. DV45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 8 ku 7, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 946 pro, proti, zdrželi se, ověříme. To je velmi těsné. Geschlossen? Končím hlasování. 9 hlasů pro 6 proti přijato. A jsme u ústního návrhu číslo 3. Má někdo nějakou námitku? Ano, my bychom raději chtěli původní znění, ne tedy tu ústní změnu. Předsedkyně dobrá, takže pokud eh, více než dva členové výbory se vysloví proti ústnímu návrhu, tak jsme povinni hlasovat o tom původním eh, návrhu, takže hlasujeme o originálu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, přijato v původní znění, 947 pro, proti, zdrželi se, Přijato 209 pro, proti, strželi se. Zamítnuto 210 pro, proti, strželi se. Zamítnuto MP30 pro, proti, strželi se. Přijato 211 pro, proti, strželi se. Zamítnuto 212 pro, proti, strželi se. Zamítnuto 200 13 a Regi 22 pro, proti, zdrželi se. Ráda bych to ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 hlasů proti, 6 pro zamítnuto. mp 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 214 pro, proti, zdrželi se, Přijato 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 217 pro, proti, zdrželi se, přijato. MP 32, první část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 948 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 949 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 32, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní jsme u kompromisu 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi neodpadá. 225. 225 pro, proti, zdrželi se, Domnívám se, že to bylo přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 8 proti 7 pro zamítnuto. Ample 32, pátá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 226 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto 227 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto MP35 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 9 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 243 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 242 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Temple 37, první část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 200 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP37 druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP37 třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále ústní návrh číslo 2 má někdo něco proti? Námitka? Ne. V tom případě budeme o tomto ústním návrhu hlasovat. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 248 pro. Proti. Zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Je to 248. Zahajuji hlasování. Geschlossen. Končím. 8 ku 7 přijato. 249 pro. Ty to tak přepočítám, říká paní předsedkyně. 249 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Pak celá řada návrhů, o kterých nebudeme hlasovat a jsme o návrhu 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9,69 pro, proti, omlouvám se, říká paní předsedkyně, bude to budget 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, zamítnuto 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Ample 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 263 pro, proti, zdrž, 263, 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 9 pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 8 hlasů proti 9, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 267 pro, proti, zdrželi se, ráda bych to ověřila, 267. Končím hlasování. 9 pro 7 proti. Přijato. Dále jsme u Regi 27 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 268 pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Kompromis 12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13 pro proti, zdrželi se, přijato. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto plus 41, čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti. Tak ještě jednou pro. 290. Tak, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 293. Tak, pardon. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 294 pro, proti, zdrželi se, přijato. 296 pro, 296, ano, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 300 pro, proti, zdrželi se, přijato. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 303 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 304 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 31 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Empl 42 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 305 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 32 pro proti, zdrželi se, přijato. 306 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1. Ehm, je tu nějaká námitka? Není tomu tak? Tak o tom můžeme nechat hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. 313 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regit 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 312 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 314 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 979 pro, proti, zdrželi se, přijato. 319 pro, proti, zdrželi se, přijat. 320 pro, proti, zdrželi se, přijat. 321 pro, proti, zdrželi se, přijat. 323 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 322 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 324 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 325 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 326 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ample 44 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda prověřila, zahajuji hlasování. Ukončuji. 10 ku 6 přijato. Um, Ample 45, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ample 45, druhá část, pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 327 a Regi 37 pro. Proti? Zdrželi se. Toto bych ráda ověřila. Zahajuji hlasování. 327 a Regi 37. Ty jsou identické. Ukončuji hlasování. 11 k 5. Přijato. Nedalo se předtím poznat. Regi 38. Pro. Proti. Zdrželi se. To bych také ráda ověřila. Taky to nebylo jednoznačné. Zahajuji hlasování. Končuji. 9 ku 7 zamítnuto. Budget 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ample 45, třetí část. A tak ne. Ample 45, třetí část. Pro? Proti? zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. 10 ku 6 přijato. 328. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Empl 45. Eh, čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 329 pro, proti, zdrželi se přijat. 330 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Zahajuji hlasování. Končím. 9 ku 6 zamítnut. Ample 45, to je pro. Proti. Empl 45, část. Ano, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. I toto nebylo jednoznačné, tak to ověříme. Empl 45, pátá část. Končím hlasování. 10 ku 6 přijato. 331 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 332 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Ample 45, šestá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Toto bych opět ráda ověřila. Zahojí hlasování. Končím. 10 ku 6 přijato. Ample 45, sedmá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím si, že to byla stejná většina jako předtím, ale pro jistotu to ověříme. Končím. Ano, 10 k 6 je přijato. Ample 45, osmá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ample 45, devátá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ample 45, desátá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A kompromis 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV3. Pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, Ample 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 43 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda ověřila, zahajuji hlasování. 43. Končím. 8 k 8 zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že toto bylo přijato, ale ověříme 49, zahajuji hlasování. Bylo to moc rychlé, ještě jednou. Tady někteří ještě nehlasovali. 49. Končím. 9 ku 7 zamítnuto. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 9-5. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 9-6. Ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 9,7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9,8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9,9 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale prověříme 9. zahojí hlasování. Končuji. 8 ku 7 přijato. 90 pro proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Ample 8 pro, proti, Zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato, ale um, ověříme Ample 8. Končím. 10 ku 6 přijato. Rigi 8. Rigi 8 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. DV16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přejdeme k Empl 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 9, 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. DV 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, přijat. DV 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. M pro 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. DV 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. DV 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Přijat, pardon. 10 pro, proti, zdrželi se přijat, 95, ano, 96, eh, mluvám se, říká paní předsedkyně, pro, proti, eh, zdrželi se zamítnut, 926, eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27, pro, proti, zdrželi se přijat, 101 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 102 pro, Proti? Zdrželi se zamítnout 103 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 104 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout 106 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 12 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 105 pro. Proti? zdrželi se zamítnout. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 13 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 113 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 116 pro, proti, zdrželi se to nebylo úplně jasné, tak to věříme. 116. Končím. Dobře, třináctku, dvěma je v pořádku. Ono to pomůže, když se zvedají ruce. Tak, kde jsme to teď byli? Budget čtyři. ano, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. DV 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. DV 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. DV 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Budget 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 934 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 128 pro, proti, zdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, 129. Zahajuji hlasování, končuji. 8 ku 8 zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď Empl 20. Pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, pokud jsem se správně dívala, ale můžeme to ověřit. Ukončuji hlasování. 9 ku 7, přijato. Vše? ist dafür. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, M 21 pro, proti, zdrželi se přijato 133 a Regi 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 936 pro, proti, zdrželi se přijato, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 135 pro, proti, zdrželi se přijat. 136 pro, proti, zdrželi se přijat. 137 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 138 pro, proti, zdrželi se přijat. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 140 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 141 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. A přecházíme k závěrečnému hlasování, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 14 hlasů pro, 1 proti a jeden se zdržel. E, velkou většinou přijato. Srdečně gratuluji zpravodajce a Michala požádal ještě o slovo. Velice děkuji. Thanks to uh, all. Uh, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za hlasování. Děkuji vám za vaši velikou podporu. Chtěla bych také poděkovat za skvělou spolupráci všem stínovým zpravodajům Silvia, Silvia Helga, Tereza. Těm všem děkuji, také děkuji našim poradcům, protože ta práce byla velice náročná. Také děkuji Lukasovi a také chci vyjádřit poděkování Kristýně, to je má poradkyně a má asistentka, je zde také přítomná. Děkuji, myslím si, že máme velice dobrý výsledek na budoucí trialog, tedy na ta budoucí interinstitucionální jednání. Chtěla bych ještě jednou vyjádřit poděkování a těším se, že i v dalším období eh, zde bude dobrá spolupráce. Děkuji. Děkuji mnohokrát ještě jednou i z mé strany Michaele za práci, ale samozřejmě děkuji také i stínovým zpravodajům a sekretariátu a samozřejmě všem našim pracovníkům, zaměstnancům, kteří nás podpořili a pomohli nám dospět eh, k doběhému závěru v tomto obřížném tématu. Dnes další hlasování Návrh rozhodnutí rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. Spravodajkou byla kolegyně Emma McClarkin, kterou zde bohužel ovšem nevidím, a proto můžeme přistoupit i hned k hlasování. Byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh, který ovšem nebyl přípustný, a to podle článku 99.1 našeho jednacího řádu, což znamená, že můžeme neprodleně přistoupit ke závěrečnému hlasování, což učiníme. Hlasujeme jmenovitě, hlasování je tímto zahájeno. Končím hlasování. 16 hlasů pro, žádný hlas proti a nikdo se nezdržel. Tímto byl návrh stanoviska naším výborem jednomyslně přijat a toto stanovisko samozřejmě předáme příslušnému výboru, výboru Libe. Blahopřeji paní McClarkin v její nepřítomnosti. Takto jsme dospěli ke konci hlasování a dostáváme se přímo k bodu číslo 5, což je prevence šíření teroristického obsahu online. Jedná se o projednání návrhu stanoviska a Spravodajkou je naše kolegyně Julie Ward. Já bych ji ráda již na tomto místě upozornila na skutečnost, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. únor v 16 hodin tato lhůta je mimořádně krátká, jsem si toho vědomá. Ovšem výbor Libe má tak ambiciozní časový plán a chce hlasovat již 21. března. Ta, a, takže my cílem je dospět k přijetí v prvním čtení ještě během tohoto volebního období. A pravděpodobně se bude hlasovat 11.3. na zvláštním zasedání ve Štrasburku. Libe nám poskytl část svých slotů k, pro zasedání výborů, tak aby se tedy Libe mohl dobře pro, jak si, to probrat eh, naše stanovisko a proto eh, ještě jenom připomínám, hlasování tedy bude 11 třetí ve Štrasburku na zvláštní zasedání. nyní bych dala slovo Julie, aby nám krátce představila návrh stanoviska. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Po několika obtížných měsících a diskusích s Libe zde máme text, který se týká prevence šíření teroristického obsahu online. Tento text nyní přeskoumává náš výbor. Máme zde tedy sdílené kompetence se Jury, týká se to audiovizuálního. Také na tom pracuje i výbor IMCO a připravuje stanovisko jako, jako výbor. Mm, toto je považováno za prioritu pro Evropskou komisi a vítáme, že Rada už se také shodla na svém obecném eh, postoji pod záštitou rakouského předsednictví. Vím, že rada by chtěla, nebo že komise by chtěla, aby to nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, takže doufáme, že legislátoři najdou, naleznou ještě do, v rámci tohoto legislativního období schodu uh, už vlastně v rámci č, eh, prvního čtení, což je poměrně velice ambiciozní. Jsem velice ráda, že komise uh, Eh, nabízí tento návrh. Máme ale poměrně krátké lhuty, takže jsem ráda, že také již proběhly v minulých týdnech eh, konzultace s komisařkou Kinkovou a s generálním ředitelstvím pro vnitra. Myslím si, že se asi shodneme na těch hlavních zásadách celého návrhu. Mm, ale my jako poslanci zde máme mm, povinnost chránit eh, naše voliče, musíme bojovat za to, aby zde byla dobrá ochrana, musí být spolupráce s a také sdílené hodnoty. Musíme bojovat s terorismem už v zárodku a na to musí být zde velká spolupráce a musíte být celoevropské úsilí. Celkově zde existuje určité, určitá skoda na tom, že celý svět musí bojovat proti tomu, jak teroristé plánují své útoky a jak je také provádějí. To znamená, musíme také bojovat proti šíření teroristického obsahu online, to je zásadní, ale ne, nelze to uspěchat. Nesmíme kvůli tomu nějak oslabit základní hodnoty nebo bezpečnost osob. Musí zde být dostatečný systém váh a um, vyvážení. Musíme také zároveň eh, dodržovat evropské hodnoty, musíte být dostatečné záruky pro základní práva a svobody. Myslím si, že návrh komise je dobrý výchozí bod pro další jednání, ale ještě si to vyžaduje určité změny ve svém tónu. Ehm, navíc tato eh, legislativa se jednak vychází ze stávající legislativy, ale také vlastně vytváří novou legislativu, nové, nová přikázání, nová um, ustanovení. Eh, to, co, eh, k čemu bych se chtěla vyjádřit, jsou eh, časové lhuty k příkazu k odstranění. Já vím, že komise mm, má té své argumenty, ale v některých případech se ukazuje, že právě poté, co jsem to tady konzultovala s různými zúčastněnými stranami, tak se ukazuje, že ta lhůta jedna hodina není realistická. Není to proveditelné zejména pro malé a střední podniky, protože ty nemají dostatečnou kapacitu k tomu, aby stihly odstranit eh, ty, ehm, ten obsah po příkazu k odstranění do jedné hodiny, takže myslím si, že zde by měla být e, změna. Samozřejmě by to mělo být odstraněno co nejdříve a navrhuji tedy změní bez zbytečného odkladu. Protože pokud by tam byla příliš krátká lhůta plus navíc ještě sankce, tak by to znamenalo, že vlastně všechny ty strany, které by se musely, které by musely uh, se ehm, vypořádat s tím příkazem k odstranění, by nemohli ehm, nějak tu situaci řešit. Mohlo by to také vést k různým zneužíváním, které by také mohlo poškodit základní práva. Také je zapotřebí si uvědomit, že třeba pokud chcete odstranit nějaký film nebo zvukovou stopu, tak to trvá delší eh, dobu, nebo navíc se to, to je třeba mimo pracovní dobu, se tam ten obsah objeví. Pak je také důležité ještě respektovat eh, Eh, směrnici <clears throat> Chartu základních práv a také směrnici o elektronickém obchodu. Víme, že zde máme zde zejména tu směrnici o audiovizuálních a mediálních službách, což je vlastně takový naši, náš největší úspěch během toho legislativního období. A vím, že komise se snaží, aby zde byla dostatečná kontinuita, legální kontinuita a také provázanost mezi tímto návrhem a mezi směrnicí o audiovizuálních mediálních službách. Chceme bojovat s šířením turistického obsahu online, nicméně to není argument proto, abychom se eh, abychom narušili ustanovení směrnice o elektronickém obchodu, třeba článek 15 nebo směrnici AVMST, eh, jejíž článek 28b. Dále jsem přesvědčena, že tento návrh není v souladu s eh, směrnicí o elektronickém obchodu, protože tam se hovoří o odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb v té směrnici o elektronickém obchodě je ten systém silný a zároveň flexibilní, zatímco spíše se tam vychází z různých kodexů a z různé e, seberegulace. Mm, jsou zde různé přístupy Eh, regulace, které jsou zásadní k tomu, abychom mohli dostatečně dobře bojovat s eh, šířením teroristického obsahu online, ale zároveň, abychom i respektovali základní práva. Já bych také ráda vypustila takzvaná proaktivní opatření. V článku 6 mnoho kolegů ví, že já jsem v minulosti podporovala proaktivní opatření v těch legislativních i nelegislativních eh, věcech, například co dá co se týče boje s dětskou pornografií, ale myslím si, že všechna opatření musí respektovat stávající eh, zákony Evropské unie. Sice komise tam chce dávat určitá, eh, určité záruky, například v bodu 90 říká, že proaktivní opatření by neměla vést k, ta, eh, k ustanovení tzv. povinnosti dohledu. To je pravda, že to tam je v tom bodu 19. Nicméně, podle mého názoru, to není dostatečné. Eh, komise také říká, že vzhledem k závažným rizikům spojeným s šířením teroristického obsahu by státy měly být možnost zvláštní výjimky, eh, odchylky od, tohoto, od této zásady, ale to by vytvořilo velký, mm, vlastně velký, velkou změnu v tom stávajícím právním přístupu, co se týče povinností těch poskytovatelů hosting, hostingových služeb. Další otázka je také, kdo na to má, kdo má vydávat příkazy k odstranění. Zde se hovoří, že to jsou příslušné orgány, ale my se domníváme, že by to mělo být pouze soudní orgány, protože mm, to musí zároveň eh, respektovat i možnost eh, nápravných prostředků a také i možnosti odvolání. Také jsem říkala, že by to, to, to mohlo nepřeměřeně dopadnout na malé a střední podniky, spíše než na velké firmy. Eh, vím, že komise se tomu také chce věnovat, ale článek 18, který říká, který stanoví sankce, Mm, tam se hovoří, že ty sankce by měly být eh, přiměřené. Neměli bychom příliš, za, eh, neměli bychom příliš zatížit malé a střední podniky. Eh, podle návrhu jsou to asi 4%. Mm, mm, myslíme si, že ta velikost těchto právních i těch finančních sankcí by nebyla přiměřená pro ty poskytovatele hostingových služeb. Myslím si, že Evropská komise také nedostatečně ještě posoudila dopad tohoto nařízení na poskytovatele zejména na malé a střední podniky. Takže já bych navrhovala, aby sankce byly stanovovány na národní úrovni, aby byly přiměřené a eh, také bych ještě navrhovala, abychom eh, pozměnili definice dvou věcí. Za prvé je to definice poskytovatelů hostingových služeb a za druhé turistického obsahu. Nesmí tam být také eh, například systémy business to business. Ještě bych chtěla říci, že vždycky jsem hájela svobodu vyjadřování. Nesmí tam být například možnost takzvaného filtrování obsahu anebo ex ante kontrol, protože by to mohlo omezit eh, um, mohlo by to omezit eh, svobodu projevu, ale také by to vlastně omezilo i um, vymáhání práva. Zároveň nesmíme um, zabránit přístupu k informacím, musíte být také dostatečná pluralita médií, také zde musí být dobrá výjimka pro materiály, které se používají pro vzdělávací, novinářské nebo výzkumné uh, účely. Také bych chtěla říci, že celý život pracuji pro děti a mladé. Vím, jak velice vnímavý jsou tyto, vnímavé jsou tyto věkové skupiny pro um, tyto obsahy, takže je důležité také, abychom zabránili um, zneužívání tohoto obsahu. Myslím si, že jsou zde různé iniciativy, jak online, tak offline, které se zaměřují na mladé lidi. Je to důležité, aby byly inkluzivní tyto iniciativy, aby byly v otevřeném prostředí a myslím si, že tyto aktivity mohou být velice důležité. Samotné, samotná tato legislativa nezajistí bezpečnost, to znamená, všechny členské státy musí vylepšit eh, taková různé programy, eh, sociální práci, snahu o deradikalizaci a Toto vše pak také může být propo, nebo musí být propojeno i s formálním i neformálním vzděláváním, se zaměřením na mediální litera, eh, gramotnost. A také bych chtěl poděkovat i všem, kteří se účastní takzvané sítě proti radikalizaci. Ještě bych chtěla říci, že členské státy musí podporovat eh, příslušné nevládní organizace, mládežnické organizace, organizace na ochranu lidských práv a další, které bojují s extremismem. Je důležité také posilovat um, inkluzi a eh, často jsou nejúčinnější právě akce, které jsou na té nejnižší úrovni, na té občanské úrovni. Um, takže ještě bych chtěla říci, že tedy byť podporuji takové ty hlavní zásady, tak bychom ještě měli e, najít e, správně e, všechny dobré pojistky a záruky, které toto vyváží a které zároveň budou respektovat stávající legislativu EU. Děkuji mnohokrát za představení návrhu stanoviska. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Pokud to správně vidím, jsou přítomně pouze dva a proto začneme Helgou Trüppel. Děkuji, Judy, děkuji Petře. Myslím si, že je to zase velká otázka eh, konfliktu zájmu. Chceme bojovat proti terorismu eh, online, zvláště když je jasně identifikováno, že se jedná o teror a že eh, je to například propojeno se seznamem evropských teroristů. Ale tady začíná jeden problém, protože si myslím, že tu nemáme správnou definici terorismu a proto je to taková velmi kluská cesta, jak co se týče obsahu tohoto nařízení. Na druhé straně tady jde hodně o svobodě projevu. Julie toto všechno všechno eh, zúraznila. Chtěla bych začít otázkou eh, filtru nahrávání ze směrnice e-commerce. Eh, na rozdíl od tebe, Julie, si myslím, že potřebujeme vyjasnění této směrnice e-commerce v dalším legislativním období, protože pokud, protože pak všechno je v pořádku, pokud jsou to bezpečné oblasti, ale to, co jsme udělali tady v oblasti AVMST, tady potřebujeme určité vyjasnění a tady to nejde proti svobodě internetu, jde jenom o to, abychom vyjasnili, co skutečně poskytovatelé služeb dělají. Ale myslím si, že článek 13 eh, směrnici o copyrightu, eh, tady jde hlavně o eh, právu majetkovém a morální právu. Tato to skutečně se liší od regulace obsahu, protože, jak víte, já jsem pro článek 13 směrnice copyrightu, protože to není závazné nahrávání a filtrování, ale s tímto návrhem komise si myslím, je to daleko více nebezpečné, protože to je míra Tady jde o obsah nařízení a proto podporuji to, co jste říkala. Myslím si, že musíme být více než obezřetní v tom, co děláme. A e, to znamená, co je skutečná definice e, teroru. E, máme tady posouzení dopadu směrnice o terorismu, to bych ráda měla, ještě než budeme pokračovat. A a pak si myslím, že musíme mít jasnou eh, definici eh, z úřadů, které jsou zodpovědné a musí to být eh, soudcem, spolupráce s soudcem, to musí být součástí, jinak nejde o právní stát. To by totiž znamenalo, že by to dávalo zodpovědnost soukromým společnostem, které budou činit kroky a to podle mě z našeho politického pohledu by nebylo správné řešení. A stejně si myslím, že potřebujeme více času. Eh, chápu, že mm, je tady akutní potřeba eh, reagovat, bojovat proti terorismu online, ale eh, uspíšit to teď a udělat to za několik pár týdnů, když se jedná o tak velkou otázku regulace tohoto obsahu, tady nejsem pro. A myslím si, že potřebujeme daleko detailnější diskusi v novém parlamentu, která se bude týkat celé otázky obsahu tohoto nařízení, ehm, dále role soudců, jak Hm, zaplatit pro to, abychom měli dostatek soudců, to je to, co potřebujeme, ale nechci, aby soukromé společnosti hm, hm, rozhodovali, co budou dělat na síti a co dělat nebudou. A proto si myslím, že je to nezbytné, abychom si to ujasnili, i když jsme připraveni se zabývat tímto konfliktem zájmu a já vím, že komise se snaží najít dobrou definici, ale myslím si, že není dostatečně dobrá, není ještě finalizována a proto si myslím, že bychom neměli jít ve špatné špatném směru a neměli bychom to uspíšit. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Je to pravda, musíme bojovat proti teroristům eh, online. Například v Libii se teroristé stala bezpečně vyměnou informace na Facebooku. Problémy Eh, o kterých eh, hovoří zpráva, tam ale ne všechny patří. Například co se týče definice teroristického obsahu co ohledem na článek tisku. To, to si myslím eh, není sila vhodná, je tam příliš krátká doba na to zhodnocení. Samozřejmě dotýká se to svobody projevu, obsahu, které jsou jasně teroristické, ano, ale máme tady další věc, která je velice špatná, to jsou fake news a těm nevěřujeme tolik pozornosti, ale dokonce eh, komisař Sprská právo OSN měl velké problémy s německým zákonem, který toto řeší. Dále mám pocit, že nemáme skutečnou debatu o politické cenzuře, která je čím dál tím silnější a ovlivňuje sociální sítě, jako například Twitter, někdy prostřednictvím algoritmů, které dovolí zamaskovat určité politické obsahy. Já vám děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, Marie Teres. Děkuji, já bych se ráda vyjádřila jménem kolegyně Anitu. Já bych chtěla jí poděkovat paní zpravodajce, za její práci. A vidíme, že usiluje o vyváženější zprávu, než je ten návrh komise. Je důležité zaručit, že základní práva jsou dodržována. Souhlasíme s tím, že tento obsah, že rostický obsah má být odstraňován, ale mm, bohužel tedy nevíme, zda Libe vůbec vezme náš, eh, naše stanovisko v úvahu, protože tam není dost eh, času. Děkuji vám. Možná ještě pár poznámek z mé strany. Velice jsme bojovali eh, s Libe o to, abychom tady eh, rovnoprávně mohli předložit eh, stanovisko s stílenými kompetencemi podle článku 44, abychom byli takto zúčastněni. Libe tady předložil takový časový plán, který eh, to téměř byl znemožnil, ale teď eh, tady máme on návrh podle hesla my vám odstoupíme, postoupíme hlas pro hlasování, to jsme mohli jenom dosti těžko odmítnout, ale musím upřímně říct, že přeci jen mě to dost zlobí, protože mm, pokud by to bylo bývalo pro komisi tak důležité, tento problém upravit legislativně, pak bych si byla velice přála, abychom to byli udělali v daném čase a ne na konci legislativního období. Eh, eh, teď v velkém eh, tempu parlament dostávat po tak veliké tlak, že vůbec nebudeme mít možnost rozumně o některých věcech popřemýšlet a pořádně si o tom podiskutovat jak eh, třeba eh, zvážíme základní eh, práva, svobodu na jedné straně a na druhé straně teroristické obsahy. Eh, zvážení turistických obsahu. A eh, také eh, jsme tady měli nařízení, jehož já jsem byla zpravodajkou, měli jsme tady celou řadu stínových zpravodajů, kteří tady sedí kolem nás. A my jsme si to neusnadnili, tuto otázku, co se týče předběžných kontrol obsahu a také prověření, co se týče teroristických obsahů. A myslím si, že jsme tady nalezli dobré, rozumné řešení, které zabrání také tomu, aby zde eh, byla porušována základní práva fundamentálním způsobem ehm, a poskytovatelé eh, služeb by se stávali jenom takovými šerfy, byli by degradováni ehm, k tomu, aby pouze přeskoumávali, jestli některé obsahy jsou škodlivé nebo dokonce teroristické. A eh, proto jsme tak hodně na toto tlačili, protože samozřejmě takováto směrnice musí být v souladu s tím, co jsme právě v směrnici AVMD odsouhlasili. A e, to, e, co tady máme teď jako návrh z komise před sebou, e, to podle mého názoru vůbec není eh, možné, není v souladu s tím, co jsme právě, eh, na čem jsme se usnesli v oné směrnici AVMD. A sice jde o eh, zachování principů z nařízení, ze směrnice o e-commerce. A proto si myslím, že je to politování hodné a škodlivé, že teď byl vyvolán takový tlak. Je to tak trošku podobné, jako když jsme svého času mluvili o obsazích dětské pornografie, kde se pořád říkalo, ano, ale přeci musíme ochránit děti, ano, musíme se eh, postavit proti teroristickým obsahům a samozřejmě musíme ochránit naše děti proti pornografickým obsahům. Ale eh, přitom musíme vždycky zvažovat eh, mezi tím, eh, co jsou naše základní eh, práva a kde očekáváme na druhé straně jistou ochranu. A taková to rozumná diskuze, ta podle mě v této fázi je sotva možná. A proto velice děkuji Julie za to, že přišla s takovou to vyváženou, velmi vyváženou zprávou, která na jedné straně dává do popředí ochranu a na straně druhé velmi jasně ukazuje, že Eh, tady máme jistá základní eh, práva, eh, která nemohou být, kterými se nedá jen tak pohrávat a doufám, že to bude i stanovisko, na kterém se dorozumíme tady ve výboru, ale že to bude i pozice, kterou pak budeme moci přiměřeným způsobem dohodnout i s Líbe, který je také eh, zodpovědný a že toto všechno bude dostatečným způsobem zohledněno. Toto nebyla eh, poznámka předsedkyně, to byl můj osobní pohled na věc. A teď tu mám ještě eh, dva řečníky, kteří se hlásí o slovo, pan Sojevský a pan Morgano. A pak ještě Silvia Kosta. A pak bych požádala zástupce komise,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 zřídil zvláštní výbor pro boj proti terorismu. Tento výbor měl do konce minulého roku pracovat a předložit zprávu do začátku tohoto roku. Ale jeho práce byla provázena mnoho, mnoho problémy, mnoha těžkostmi. Celý ten postup vypracovávání zprávy byl velice dlouhavý, vleklý, takže zpráva byla přijata až nyní. Výbor Libe měl málo času a tím jsme i my měli málo času. Nehovoříme zde o svobodě na internetu, ale o terorismu. To je něco velice konkrétního. Jde o osobní fyzické ohrožení, o fyzické nebezpečí pro fyzickou hrozbu občanů Evropské unie. Tady se setkávají dvě senzibility. Senzibilita Julie Ward a senzibilita teroristů. Pokud eh, převáží senzibilita Julie, tak to půjde na úkor teroristů. Je tedy třeba, aby jsme z toho celého výmuli určité skupiny novinářů, tak aby oni nebyli omezováni ve své činnosti našimi předpisy. Rovněž jde také o práva tvůrčích profesí. Zvláštní výbor se pokusil přizpůsobit definici, ovšem ta definice stále ještě není úplná, ne, není dostatečně dobrá. Já schvaluji to, co říkala Julie, její vnímání, její perspektivu, ovšem neměli bychom jít nad naše vlastní kompetence. Pokud bychom totiž eh, takto postupovali, tak vlastně pracujeme ku prospěchu teroristů. Tito lidé pracují velice rychle. Jedna hodina pro odstranění obsahu na internetu, to je dlouhá doba. V některých případech, jak uvedla Julie, je třeba, aby byla možnost eh, odvolání, aby se tedy někdo mohl odvolat proti odstranění obsahu. Proto podporuji řešení, které, které jsou v rámci našich kompetencí a je třeba zohlednit i poměr sil, který v této oblasti panuje. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát předsedkyně a nyní Luigi Morgano. Děkuji. Rád bych ještě se vrátil k jednomu bodu, ale nejdříve děkuji Julie za její práci. Opravdu se snaží sladit obě dvě ty senzibility, jak se o tom právě právem hovořilo. A já mám dojem, že některé obavy, které zde byly zdůrazněny, byly zdůrazněny poněkud příliš silně. Například, že je třeba vytvořit jistou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou či základními právy. My bychom měli se zaměřit na to, že teroristické obsahy, které jsou na internetu, je třeba skutečně potírat. A tady jde otázku času a ta není nedůležitá není nedůležité, dokdy se ten obsah odstraní. Jedna otázka totiž souvisí s rituály, já to takto otevřeně nazývám, rituály, které v této věci panují. Nemáme tak trochu ještě všichni problém s naším svědomím. Někdy se věci dějí a co pak děláme? Jako poslanci se snažíme také na výborech a na radě nalézt nějakou odpověď řešení a je naším nejen morálním, ale základním právem jako členů demokratické instituce zvolených občany reagovat, řešit problémy. Zcela konkrétně, pokud něco udělám na internetu, například, pokud dám na internet návod, jak sestrojit bombu, je to tedy mé právo či ostatních právo na svobodnou informaci, nebo je to něco jiného? Když nyní řeknu, že dvě mladá děvčata, v tomto konkrétním případě švédky, byla popravena, byla sťata, tak si myslím, tady s tím problém je. A je to velice silná informace. Co s tím tedy udělám? Kdyby bylo možné tu situaci dobře vyřešit, no tak bychom ten současný problém vůbec neměli, ale ta pravidla, která dopustit existovala, tak dostatečná nebyla. To tedy znamená, buď se o to starat nebudeme, neuděláme nic, anebo něco učiníme. Já mezi tím žádné jiné mezi řešení nevidím. A když hovoříme tedy nové možném nařízení, tady bych chtěl upozornit, že je důležité, aby ta pravidla byla jasná a je třeba, aby tam byly odstrašující sankce. Pokud tyto dvě věci vyjmeme, jasná pravidla a odstrašující sankce, tak to nařízení k ničemu nepovede, nebude řešit nic. Já chápu, když Judy hovoří o malých a středních podnicích, které nejsou 100 dostatečně rychle zareagovat, ale na druhou stranu víme, že některé ty platformy reagovat rychle mohou. A zde je třeba se přesně podívat na to, jakým způsobem ty odpovídající organizace něco učiní mohou. Tyto problémy musíme řešit. Po 20 letech stále ještě jsme toho názoru, že vše, co děláme, se má opírat o směrnici o elektronickém obchodu. Pokud je tady směrnice AFMD, ano, je správná. A na druhou stranu terorismus je zásadní téma. Bezpečnost. To jsou otázky, které přirozeně nevyřešíme hned. A možná se k tomu budeme moci, či muset ještě jednou vrátit je to třeba řešit i politicky. Předsedkyně, děkuji. Děkuji. Naše debata je jistě velmi závažná, ale prosím o jednu věc. Prosím, abychom zde nediskreditovali ty, kteří se snaží o nějaké rozumné řešení mezi svobodou a bezpečností jako někoho, kdo podporuje teroristy. Prosím, nečiňte tomu zde v tomto sále jistě nikdo z nás nechce chránit teroristy, to vůbec ne. Silvia Costa. Un equilibrio da trovare, ringrazio Julie perché ha cercato di interpretare. No děkuji, já bych chtěla poděkovat Julie za vyváženou zprávu, ona se snažila ze všech sil uh, Eh, vysvětlit ten eh, svůj aspekt toho, jak usiluje o určitou snahu, o snahu najít určitou rovnováhu v tomto návrhu. A zároveň souhlasím i s těmi, kteří upozorňují na šibeniční lhůtu. Kolegové již rovněž řekli, že ta diskuse měla být mnohem podrobnější, ale nebyla k tomu příležitost. No a vzhledem k tomu, zkrátka není možné za jeden a půl dne toto vše důkladně zvážit a probrat. Hmm. Takže myslím si, že bychom měli využít své vlastní pravomoci Neměli bychom tedy tam intervenovat do toho, pokud to, to patří libe. Samozřejmě, co se týče těch definic, tak už zde jsou úsilí, úsilí o to, jak eh, definovat eh, teroristický obsah. Poprvé je zde snaha o určitou definici. Je možné mm, některé věci pozměnit, Mm, některé věci bychom mohli eh, možná změnit, ale nicméně ta definice teroristického obsahu zde je. Eh, mám tři otázky na kolegyni Julie Ward. Co se týče poskytovatelů hostingových služeb, v Evropské unii zde máme určité potíže, protože víme, že mnoho poskytovatelů hostingových služeb nejsou v EU, ale jsou ve třetích zemích. To je problém. Další věc. Mm, ty příslušné orgány, eh, respektive soudní orgány. Mm, musíme brát v úvahu, kdo je příslušným orgánem v jednotlivé zemi. Jak to tedy, Jaký je ten systém v těch jednotlivých zemích? A pak je zde ještě ta myšlenka obecného, obecných eh, Musí tam být tedy přístup eh, k, nebo je zde text, který je vlastně pro obecnou veřejnost, ale pak je zde ještě takzvaný darknet, což znamená internet, který je přístupný pouze někomu. Myslím si, že os devítka je velice důležitá, článek 9. Pokud bychom vyškrtli článek 6, tak tam pak nebude žádná provázanost s devítkou. Přitom tam se právě hovoří o možnosti podat nějaký opravný prostředek a to právě přináší určitou rovnováhu. A nakonec bych se ještě chtěla vrátit k tomu, co říkal Luigi eh, Morgano o té směrnici o elektronickém obchodu. Myslím si, že opravdu už eh, jsme... Už bych chtěla říct pouze poslední věc. Co se týče té elektronic- eh, směrnice o elektronickém obchodu, zde se říká to, že zde musí být určitá odpovědnost. Eh, pokud tam bude takový obsah a pokud tam nedojde k žádné snaze ten obsah eh, stáhnout. Takže měli bychom si vzít za příklad právě tu směrnici e-commerce. Yep. Děkuji za udělení slova. Já bych jen velice krátce reagovala na tu diskuzi, která zde ohledně eh, tohoto návrhu vyplynula. A eh, sice eh, vyvážit právo, svobodu a s právem na bezpečnost. Já bych chtěla říct, že my se tady s tím souladem, s tou vyvážeností návrhu potýkáme poměrně často, protože se dostávají tyto dva principy někdy do rozporu. My chceme svobodu, ale chceme také bezpečnost a právě v oblasti internetu ehm, je to někdy velmi těžké najít ehm, tu, ten kompromis. Petra tady vzpomenula právě audiovizuální, audiovizuální mediální e, služby a tady jsme se dotkli té části, která se týká právě obsahu e, v působnosti této směrnice a našli jsme podle mého názoru dobré řešení, ale i to budilo určitý odpor a e, kontraverzi, přesto jsme to podpořili a já myslím, že to je správně, protože to, co je primárně právo na život, právo na život to je prostě Evropská charta práv a mm, myslím si, že právo na to zveřejnit cokoliv na internetu musí být viděno tím právem na život. A tam, kde je ohrožen život, tam končí právo těch druhých cokoliv zveřejňovat, jakkoliv. Takže myslím si, že bychom to měli vidět tím prismatem těch základních práv a to je skutečně právo na život a bezpečnost. To je můj přístup. Děkuji mnohokrát. Přeje se komis, přeje si komisi k tomu něco podotknout, prosím. Ano, velice děkuji, paní předsedkyně. Komise by k tomu opravdu ráda několik slov dodala. Nejprve bychom chtěli poděkovat za eh, tuto zprávu. Toto je taková první eh, důležitá diskuse. Ta, ta diskuse je velice eh, důležitá. Omlouváme se, že toto téma se dostává na stůl až ke konci tohoto legislativního mandátu, ale vy všichni jste zdůraznili, že to téma je skutečně velice závažné a potřebujeme tedy k tomu určitý, určité množství faktů, důkazů, um, abychom to mohli připravit. Potřebujeme vůbec, potřebovali jsme eh, dů, dů, důkaz propojenosti, zveřejňování těchto, tohoto obsahu a těch aktů. A máme tedy uh, důkazy a poznatky od roku 2015. Také jsme potřebovali uh, solidní obsah uh, poznatků a důkazů, aby tato legislativa zašla ještě dále, než co se nám podařilo během těch posledních dvou let činit na základě dobrovolnosti, to znamená, že ti aktéři sami dobrovolně toto činili. Takže když se teď podíváte upřímně, Eh, zda je možné mm, pokračovat na té cestě dobrovolnosti, nebo zda je důležité, nebo zda je nutné nějaká legislativa. My jsme se rozhodli a také nás v tom podpořili i stá, hlavy státu a vlád, že je tedy zapotřebí ještě legislativa. Děkuji za to, že to berete tak vážně. Děkuji také za návrh eh, zprávy. A teď chci hovořit nejenom o tom návrhu zprávy, ale i o všech komentářích, které byly učiněny. Vidíme, že mm, nás ještě čekají diskuse, abychom se dohodli na něčem, co bude smysluplné, co přenese účinek ale zároveň zde musí být legislativa, která neoslabí ani základní práva osob, ani svobodu projevu. Paní zpravodajka ve své zprávě velice dobře upozorňuje na jeden z takových zásadních aspektů a vy jste to, na to také na to všichni upozorňovali, to jsou ty definice. My se domníváme, že návrh, který už teď je v té zprávě, jde dobrým směrem. To znamená, paní zpravodajka chce ještě mm, zúžit tu definici na toho, na co se chceme zaměřit. Dále, co se týče těch příkazů k odstranění. Máme zde návrh pracovního dokumentu, který navrhuje, abyste byla výrazná mm, změna toho, co navrhujeme my. Mm, my věříme, nebo myslíme si, Eh, to, co vy, to znamená, to příkaz, ten příkaz k odstranění musí být velice dobře definován, nesmí, ty, ty příkazy k odstranění nesmí vydávat jen tak ledas, kdo, to znamená, musí to být někdo velice dobře identifikovaný, musí to být eh, ty orgány, které budou velice dobře vybrány, ale myslíme si, že pokud by to byly pouze soudy, tak to nestačí, nebude to fungovat. Potřebujeme systém, který stanoví, aby tu práci, aby, aby ty příkazy mohly vydávat i nějaké velice dobře monitorované orgány. Mm, musíme brát také v úvahu jednotlivá právní prostředí v jednotlivých členských státech. Dále, proaktivní opatření. Domníváme se, že ta jsou naprosto zásadní a navíc už proběhla diskuse o jejich eh, koherenci s směrnicí o e-commerce. Ta debata proběhla interně a také proběhla i diskuse na radě s členskými státy, když rada přijímala svůj obecný postoj. Takže zde se domníváme, že bychom mohli zachovat tu povinnost pro aktivních opatření, která se bude vázat na tento sektor, ale zároveň Eh, chceme zachovávat zásady v směrnici o e-commerce anebo i v dalších legislativách, eh, kterou velice dobře znáte. A nakonec se chci ještě vyjádřit k těm pojistkám a zárukám. V návrhu zprávy eh, já se omlouvám, paní předsedkyně, ale je to velice důležité téma, takže ještě mi dovolte pár slov. Vidíme, že některá ty pojistky a záruky chcete ještě zpřísnit nebo ještě úžeji definovat, to mm, vítáme. Eh, možná, možná při nějaké další příležitosti bude možnost to ještě více vysvětlit, anebo také eh, přinést různé poznatky a fakta, na nichž, eh, z nich jsme vycházeli, když jsme to stanovovali. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji mnohokrát, ale já jsem vždy se domnívala, že ta výhrada, která se týká soudce, je zásadním prvkem našeho právního státu, ale asi jsem se tedy mýlila. Julie, máš ještě jednou slovo a prosím, co možná nejstručněji, neboť jsme již o mnoho překročili čas, který máme k dispozici. Ano, děkuji. Pojmu to stručně, protože jsem slíbila, že budu hlasovat na Libe v jiné eh, věci, jako náhradnice. A velice si cením diskuse, myslím si, že je eh, velice důležitá. A když eh, se budeme snažit věci jasně, to bude důležité. Zdá se mi, že je tady nedostatečně jasno v této otázce. A je tu tolik částí textu, které eh, byly předloženy. Měli bychom eh, mluvit o eh, nelegálních teroristických obsazích na internetu. Měli bychom mluvit o tom, co to je nelegální. Ne jenom, že někdo působí škodu. Ehm, ono, škoda, ono to se projevuje různými způsoby. Ehm, to všechno víme. Já jsem vedla diskuzi minulý týden s Julia Reda a on mluvil o tom, jak je jednoduché zjistit, mm, jak, jak vy vyrábět toxický eh, jed. A mohu vám říci, eh, že to můžete velice jednoduše eh, najít. Je to v rámci Popular Science nalezení. To znamená, je tady doslovně recept. Je to velice jednoduché. A myslím si, že musíme pochopit, že žijeme v této realitě, kdy informace jsou venku online, včetně věcí, které škodí. A musíme daleko lépe vzdělávat. Musíme vědět, jak se s těmito školivými tématy vyjednávat, jak se k tomu postavit jsme v situaci, kde nemáme jasno. To není v souladu s naší současným stanoviskem. Mně se zdá toto být velkým problémem. Chtěla jsem poděkovat eh, Petře a všem ostatním, eh, kteří eh, spolu s námi mají kompetence v této věci. Myslím si, že je zvláštní, že my ve výboru KULT obhajujeme občanské svobody. Ano, měli bychom obhajovat občanské svobody, měli bychom všichni obhajovat občanské svobody v Evropské unii, ale my je obhaj, obhajujeme navíc k tomu, co dělá Libe. A jsem ráda, že zaujímáme toto stanovisko, že jsme silní a že eh, chápeme, co jsou základní evropské hodnoty. Ale mm, velice by mě zajímalo, kdybychom měli více pozměňovacích návrhů a kdybychom vedli další diskuse k tomuto. A mm, je to mm, velmi důležitá diskuse, ale ano, toto už jsme měli dělat před pěti lety, že? Děkuji. Ráda bych ještě připomněla, že se zde rozhodně nepohybujeme v prostoru bezpráví. Máme tady celou řadu různého práva, například eh, směrnice AVMD, což je text, který jsme schválili a který se také zabývá otázkou teroristických obsahů a navrhuje pro ní rozumná řešení. Ještě jednou děkuji a připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. únor 16 hodin. Ještě jednou děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, na který nám bohužel vybyla pouze půl hodina času. Je mi to velice líto, ale jsme u pořadu jednání který se týká studie, tu jsme se zadali my. My jsme chtěli tuto studii a ta se týká tématu věda a vědecká gramotnost jakožto pedagogická výzva. A já zde vítám velice srdečně pana Dalibela Šternádela, který je z Institutu pro veřejnou politiku a management v Litvě a on eh, jako jakožto převzal úkol od našeho policie Department B a vypracovává tuto studii, která ještě není plně dopracována, ale vzory tomu se již dnes máme možnost seznámit s hlavními výsledky této studie. Tato studie bude pak dokončena koncem února, kdy bude předložena ve své konečné závěrečné podobě. A já děkuji mnohokrát panu Šternádelovi, že je dnes mezi nás že nám poskytne takový první vhled do této studie, která je po nás, myslím, velice důležitá, zejména pro všechny diskuze, které se týkají vzdělávací politiky. A náš výbor se tomuto tématu velmi věnuje v tomto mandátu a bude se tomuto tématu věnovat jistě v mandátu příštím. A já vám dávám slovo. Máte maximálně 10 minut, abychom také stihli rozpravu. Dobrý den, já bych se chtěla představit. Jmenuji se Dalibor Stertenadel a Eh, představ, eh, zastupuji zde náš institut PPMI ve Vilniusu v Litvě. Dovolte mi vás známit s předběžnými výsledky study, studie, která byla zadána vaším výborem. Já jsem jedním ze spoluautorů této studie a eh, budete mít k dispozici také shrnutí této studie. Také Eh, následných týdnech tuto studii dokončíme. Tato studie je vlastně přeskumem odborné literatury, akademické i politické literatury, která se týká tzv. vědecké gramotnosti a vědy. A zejména se zabýváme otázkou vzdělávacího kontextu a dopadu na mládež. Domníváme, nebo na, tento, na toto téma se díváme v kontextu šíření misinformací a dezinformací, také tzv. falešných zpráv, fake news, které, co jsou vlastně zprávy, které jsou úmyslně šířeny jako nesprávné, nepravdivé zprávy a zabýváme se také zejména významem vědecké gramotnosti ve veřejné debatě, která se týká otázek souvisejících s vědami s přírodní vědou, například eh, zdravotnictví, energetika, klima. Eh, takže nás zajímá Cílem této studie je tedy nabídnout eh, různé definice nebo minimálně takový, takovou rám, rámcovou definici toho, co je to vědecká gramotnost. Také jsme přeskoumali dostupné eh, nebo dostupnou míru vědecké gramotnosti mezi populací Evropské unie. Také jsme se snažili identifikovat účinné pedagogické postupy, jak podpořit vědeckou gramotnost u studentů i u mm, obecné veřejnosti. Co to je tedy vědecká gramotnost? V odborné literatuře existuje několik definicí, většinou se to považuje, nebo to je to schopnost um, posuzovat, eh, je to vlastně určitá, máme zde tedy speciální evropský eh, rámec, Můžeme se na to také podívat ob, obecně šířeji. Je to vlastně, má to i dopad na společnost, to znamená, jak se třeba lidé zapojují do sociálních, vědeckých, eh, environmentálních otázek. Potřebujeme zde znalosti, ale také kritické myšlení, občanské zapojení, vědecké znalosti a kompetence. Týká se to zejména zapojení do věcí, které se týkají eh, vědy. Dále vidíme, že vědecká gramotnost je také velice důležitý, důležitá koncepce. Souvisí to třeba i s mediální gramotností, když chceme zjistit, zda dokážeme dobře pochopit a kriticky vyhodnotit informace, které jsou jak na internetu, tak i které jsou obecně, které se obecně hovoří. Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře je mnoho definicí a ty se liší, tak bychom chtěli doporučit, aby Evropská komise se zamyslela nad tím, jak lépe podpořit členské státy v provádění tzv. evropského rámce klíčových kompetencí. Tam není přímo koncepce vědecké gramotnosti, ale jsou tam i tam takzvaná eh, kompetence ve vědě. To znamená, můžeme, eh, myslíme si, že v tomto kontextu je tedy relevantní to tam propojit na úrovni členských států. Eh, také jsem říkal, že vědecká gramotnost je velice důležitá v dnešním věku eh, nesprávných informací, eh, falešných informací, dochází k šíření různých falešných informací a jsme svědky situací, kdy třeba šíření nepravdivých informací mělo přímé dopady třeba v oblasti očkování, a nebo například se šířily nepravdivé informace, které se týkaly třeba malé účinnosti od nějak, nějakých vakcín a pak to třeba vedlo i k tomu, že najednou se objevují velké, nebo je zde velký nárůst třeba spalniček. Mm Často se ty dezinformace šíří mnohem rychleji a účinněji než ty pravdivé informace. Ehm, je to hlavně kvůli tomu, že zde existují různá kognitivní, sociální a technologická zkreslení, například konfirmační zkreslení, to znamená lidé spíše vnímají informaci, která s níž souhlasí. Dále zde máme třeba falešný konsensus, pak zde máme takzvaný efekt eh, zpětné ráže, to znamená, i když řeknete lidem, eh, i když jim dáte Eh, informaci, která je správná a která je proti jejich přesvědčení, tak lidé eh, mají tendenci tomu nevěřit, odmítnout to. Pak jsou zde také vlastně různé systémy toho, že žijeme v takových uzavřených bublinách a pak jsou zde ještě algoritmy. Mm, ty uh, bubliny, to znamená, že lidé jsou, žijí ve společnosti, která zase má podobné názory nebo podobná přesvědčení. To zase třeba mm, vede i k tomu, jak potom probíhá debata třeba o očkování, ale i třeba o změně klimatu. Pokud chcete někoho přesvědčovat nějakými eh, vědeckými argumenty, eh, Mm, tak vlastně je to obtížné, pokud je tam nějaký společný eh, konsensus. Všechny tyto věci je důležité implementovat do pedagogického systému. Musí se to týkat jak vzdělávání dětí, tak i vzdělávání dospělých. Musíme zde mít, musíme zde prosazovat vzdělávací postupy, které vycházejí z ověřování faktů a k tomu, že lidé musí být jaksi um, imunní to znamená, pokud je zde nějaká mm, falešná informace, tak eh, ta je jakýsi virus a lidé musí být imunní proti tomu, aby eh, je ten virus ovlivnil. To znamená, že lidé musí být imunní vůči falešným informacím, proti misinformacím. Máme zde takový speciální systém. Za prvé, důraz je na skutečnosti, na fakta, ne na nějaké mýty, takže třeba v oblasti změny klimatu Máme zde, uh, už, už bylo um, vysvětleno, že právě emise eh, CO2 způsobují změnu klimatu, ale pak zde máme různé mýty, které říkají, že třeba eh, sopky, sopečná činnost má dopad na změnu klimatu. Takže my můžeme říct, že ano, samozřejmě při sopečné činnosti vzniká také CO2, ale je to mnohem menší objem než CO2, který, eh, který emituje lidská činnost. Jak to vypadá v svědeckou gramotností v Evropě? Mm, jsou zde různé snahy reagovat na tuto výzvu. Vědecká gramotnost se hodnotí třeba v rámci testu PISA v zemích OECD a také v partnerských zemích jsme svědky toho, že v celé Evropské unii zatím ta, ta míra není příliš vysoká. Například v, eh, v Evropské, Evropě je to nějak 15 v zemích OECD je to asi 20 Také jsou zde rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, což je mm, zajímavé je třeba to, že Celkově v Evropské unii je u 15-letých, u nichž probíhá ten výzkum, poměrně nízký eh, zájem o vědy, o přírodní vědy. Ale naopak třeba eh, eh, výzkum Eurobarometru ukázal, že celkově jsou zde takové jsou zde pozitivní názory na témata, která se týkají vědu, vědy nebo technologie. Například 95% eh, respondentů řeklo, že se domnívá, že změna klimatu je závažný problém. No a co doporučujeme? Na základě našeho přeskumu skutečnosti bychom doporučili dále podporovat iniciativy, které chtějí lépe vyhodnotit vědeckou gramotnost u obecné veřejnosti, například prostřednictvím studií Eurobarometru. Také je dobré zjistit, jaká jsou, eh, jaké jsou faktory, které ovlivňují vědeckou gramotnost a které zlepšují um, odolnost vůči falešným eh, informacím. Hmm. Um, také bychom chtěli posílit vědeckou gramotnost celé Evropě. Bohužel zde není žádný společný přístup celoevropský navzdory, eh, jsou, navzdory různým rámcům, které zde existují a různým nástrojům, tak stále vidíme, že jsou zde velké rozdíly. Eh, v rámci, třeba když porovnáme národní osnovy nebo očekávané výstupy, mm, když jsme přeskoumávali ty příslušné dokumenty, tak jsme tam tedy našli různé rozdíly. Pak jsou zde rovněž i konfliktní výsledky o účinnosti jednotlivých eh, pedagogických postupů. Mm, máme zde například různé projektové vyučování, nebo jestli tedy vyučování, které vede učitel. Mm, ukazuje se, že třeba eh, debata, která vychází z otázek, vede k většímu zájmu studentů. Takže my bychom zde doporučili určitý komplexní přístup, který využije různé metody, které existuje, aby se přírodní vědy využi- vyučovaly mm, účinně. No a pak zde máme třeba projekt Erasmus+, který je možné využít na úrovni celé EU, který může být třeba mm, využít k tomu, aby se uh, Eh, podporovali různé inovativní postupy pedagogické a pak je také důležité posilovat eh, kompetence učitelů, protože právě eh, efektivnost výuky do velké míry závisí na zkušenostech a erudici pedagogů. Pokud už nemám žádný další čas, tak si myslím, že jsem, se toho, že jsem vám řekl vše potřebné a odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, byste se skutečně přesně dodržel váš čas. Děkuji ještě jednou a velice se těšíme na konečnou verzi <laughs> studie a nyní se dívám do sálu, zda má nějakou, nějakou poznámku nebo dotaz. Helga, prosím. Děkuji vám za vaši prezentaci i za to, že máme možnost eh, se k tomu vyjádřit, než budeme mít konečné eh, představy o tom, co děláte. Eh, pro mě je dost klíčové to, co jste řekl a obecně je to pro mě otázka mm, takového mm, osvícení, vysvětlení, protože mm, to bylo velice spojeno s osvícenstvím v Evropě a já si myslím, že máme hodně tendenci, zvláště když sledujeme veřejnou diskuzi o očkování. Máme jeden tábor, který je pro očkování a lékařství založené na vědě, to jsem já, a jiní to zcela e, zpochybňují. A já si myslím, že to je jako vracet se do temných časů. Ale to, co jste tady řekl, to, co je vědecká gramotnost, to je velice propojeno s otázkou toho, jak vnímáte vědu vědce do jisté míry elity, protože elity, elita jsou propojeny, je propojená s vědou, potřebujete velké pozadí a hodně vzdělání, abyste byli schopni pochopit, o co ve vědě jde. A proto si myslím, že teď zažíváme v naší společnosti to, že máme spoustu lidí, lidé hodně mluví proti takzvaných elitám a to je velice nebezpečné. A co jsem dosud pochopila, je, že vy si eh, přejete eh, zvolit takovýto přístup. Mm, to eh, žáků nebo lidí v každodenním životě by měli mít možnost propojit se s vědou. To je totiž jediný způsob, jak mm, to udělat tak, aby pochopili, aby byli začleněni do celého tohoto procesu vědeckých mm, nálezů, poznatků a proto je to velice užitečná studie. Děkuji vám. Děkuji. Marie Teres, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji za tuto zprávu, za vaše informace. Velice bedlivě sledujeme postup vašich prací na studii a těšíme se na konečnou verzi. Ptám se, jak vidíte vztahy mezi různými vědeckými pojmy či poznatky a populistickými proudy. Já mám někdy pocit, že populisté hájí své názory. Mám na mysli kampaně, které vedou jisté organizace občanů, kteří podporují myšlenky, které nemají příliš vědecký základ. Například, když jsme se tady vědomili glyfosátu, milion osob podepsalo odpovídající petici proti glyfosátu, ale nebyl tam nějaký jednoznačný argument, který by pomohl či nepomohl politice se rozhodnout proč je proti novým technologiím a další věc. Vy hovoříte o tom, že ty různé typické, různé technologie mohou vlastně ovlivnit i E, postoj e, občanů k takovým věcem, jako jsou klimatické změny. Například konzervativci se kloní k tomu spochybňovat jisté věci okolo, ohledně změny klimatu a máme zde tedy navzory veškerým vzdělávacím opatřením velkou rozmanitost názorů podle toho, k jaké politice či politické straně se lidé kloní. Máte nějakou představu, jak byste to řešit? Děkuji, paní Bild. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji našim hostům, že je škoda, že jsme se nemohli seznámit předem s vaším výzkumem o takto základním tématu, což je vědecká kultura. Vy jste hovořil o velice zajímavých věcech, jako byly ty vakcíny, to očkování a klimatické změny. Je to také zásadní proto, že se blížíme roku 2020 a nezapomeňme na to, že cílem Evropské unie do roku 2020 které byly nastaveny jasným způsobem, těch nebylo dodrženo. Vy říkáte, že eh, co se týče studie PISA 2015, tady to je zhoršení od roku 2020. A pak tady máme takový fenomén, o kterém se ve, ve Francii nehovoří, a to je to, že najednou nám narůstá eh, náboženský vliv ve školách. Například v USA jsou velice aktivní sekreacionistické skupiny a tady asi bude negativní korelace mezi náboženským fundamentalistickým přesvědčením a schopností přijímat vědu. U nás jsou to spíš muslimští žáci, někteří, kteří ukazují, že naprosto odmítají větu, vědecké poznatky a e, mají s tím jejich e, učitelé problémy. Například hovoří o tom, že e, žáci nechtějí vůbec se účastnit určité výuky, například když se tam hovoří o evoluci. Takže jak vypadáte, jak vy hledíte vlastně na tuto základní konfrontaci mezi náboženským fundamentalismem a vědou? Děkuji, Sabine. Děkuji za včasnou, brzkou možnost být seznámeni s vaší studií. Mám ovšem několik otázek, je tady několik perspektiv, jednak jde o to, abychom mm, lidi vyškali tak, aby chápali vědeckou práci a výsledky, pak je tady schopnost sám, abychom sami byli schopni eh, provozovat vědu a další otázky, jakým způsobem, jak si seznamovat s výsledky vědy osoby, které nemají nějaké vyšší školské vzdělání, tak aby i tito lidé chápali, co dělá věda a mohli mít eh, chápání těch zásadních eh, principů vědeckých. Myslím si, že musíme tedy pracovat na různých úrovních, tak abychom pěstopali vědecké chápání i u ne až tolik vzdělaných lidí, tak abychom skutečně přiblížili vědu, vědu našim občanům. Ono je asi jednoduché pracovat pomocí nějakých tezí či antitezí, které je možné uh, dobře populisticky prodat a tímto způsobem nasměrovat občany špatným směrem. A pak je obtížné proti tomu bojovat, ehm, bránit se na základě vědy a vědeckých poznatků. Takže by bylo vhodné si tady vytvořit či promyslet nějaký přístup a dořečit si to, jak vlastně uskutečnit umožnit přístup k vědě nejenom vědcům a lidem s vysokoškolským zvědáním, ale jak umožnit přístup i takovému tomu širšímu obyvatelstvu, aby to bylo jaksi dostupné i pro tyto vrstvy naší společnosti. Kosta Silva. Ano, děkuji vám za tyto zajímavé otázky. kultura výzkumu, to je vlastně eh, vědecké eh, poznatky, jsou i tu určitá metodologie a mm, jde jak o eh, vědy, jde o různé druhy věd, tedy důležitý je onen metodologický přístup, který je směrodatný. A to ve všech oblastech. Chtěla jsem se zeptat, jestli mm, e, výsledky, jak vypadají výsledky vašeho výzkumu. Pak tady podle mého názoru je určitý rozpor. Vy jste to sám řekl. A sice na jedné straně e, máme e, takový zainteresovaný přístup. Některé osoby chtějí více informací, vědeckých informací. A zároveň tady vlastně máme snížení kompetencí, co se, jedne, co se týče e, vědeckých poznatků. A tady máme obrovské rozdíly v jednotlivých školských systémech. Máte tady nějaké vysvětlení pro toto, nějaké osvědčené praxe? A pak ještě poslední otázka. Jak e, e, tyto kompetence, které jsme tady, famózní kompetence, které jsme vlastně vyněli, které jsou základní pro občany, Myslíte si, že je to eh, důležité pro obecné vzdělávání. Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pokuste se odpovědět během pěti minut. Bohužel máme dnes velký sklus. Prosím, máte slovo. Děkuji, já se pokusím zodpovědět co nejvíce otázek. Dívám se na počet těch otázek. Tak možná bych nejprve začal s, těmi, s tím očkováním, protože ta otázka padla mezi prvními. Hmm. U toho očkování je to podobné, jako když hovoříme o tom, zda lidé mohou za změnu klimatu. Není to úplně debata. Uh je pravda, že třeba mnoho vakcín už je poměrně mm, dávno, už se poměrně dávno používáme, třeba vakcínu MMR, která je proti eh, spalničkám. Eh, u této vakcíny vznikly velké kontroverze a začaly se šířit falešné zprávy. Byl tam nějaký článek, který vycházel právě ze špatných eh, základů. A v tom článku se říkalo, že ta, že ta očkovací látka není účinná, ale nebylo tam nic prokázáno. Takže je důležité vždycky upozorňovat na ty vědecké poznatky, na ten konsensus. Takže vždycky i třeba u, i u výuky je důležité eh, říkat studentům, že existuje nějaký vědecký konsensus, nějaká legitimita. A to se musí používat k tomu, abychom eh, bojovali s různými takovými mm, nepravdivými koncepcemi. Pak jste upozornili na ten přístup, elitistický přístup. Máme zde eh, dobré příklady, a to se také ukázalo v různých eh, otázkách, které padly. Jsou zde určité snahy, aby se věda popularizovala, mm, ta popularizace vědy je velice důležitá jak pro celé vzdělávání, nejenom u dětí a mládeže, ale také je to důležité i pro dospělé, protože často vidíme že ty oběti různých dezinformací, to jsou často lidé, kteří už dávno opustili ten vzdělávací cyklus, takže musíme se vzdělávat i vzdělávání, musíme se věnovat i vzdělávání dospělých, ale musíme mm, usilovat i o různé neformální, eh, informální vzdělávání, třeba prostřednictvím různých muzeí nebo nějakých festivalů. Pak je zde i ten, ta koncepce otevřené vědy, kdy kde třeba vědci jsou nabádáni k tomu, aby sami hovořili s veřejností o těch různých poznatcích, které získali, aby se více přiblížili veřejnosti. Mm, také je důležitá otázka transparentnosti vědeckých výsledků a poznávání. Tím se trošku dostávám k otázce o glyfosátu. Tam šlo o to, že řada vědců napadala transparentnost eh, toho eh, postupu přeskoumávání té látky. Takže, pok- takže je právě důležité, aby mm, různá, různé přeskumy třeba očkovacích látek nebo chemických látek byly co nejprůhlednější. Lidé, kteří věří v něco, Um, bývají odolnější vůči vědeckým pravdám, ale podle studií se ukazují, že podle studií se ukazuje, že i lidé, kteří v něco věří, tak jsou schopni změnit svůj názor, pokud je zde nějaký konsensus, vědecký konsensus, pokud třeba eh, je zde vědecký konsensus, že eh, opravdu mm, to, to změna klimatu byla způsobena člověkem. Je to podobné i třeba v, u toho očkování. Takže i, to, i u toho očkování je možné využít vědecký konsensus a bojovat s různými dezinformacemi, které jsou třeba na internetu. Je zapotřebí ověřovat fakta, Neměli, nesmíme se zaměřovat na ty mýty, na ty různé fámy, na ty um, různé falešné informace, protože pokud se na to zaměříme, tak se tím ještě posílí uh, účinnost těchto různých fám. Takže je důležité, když na to reagujeme, abychom se zaměřili na vědecké poznatky a fakta. Myslím si, že už jsem se vyjádřil k většině otázek, které padly. Trošku jsem to vzal průřezově, takže nevím, zda jsem zodpověděla úplně všechno. Pokud ne, tak to rád ještě doplním. Děkuji mnohokrát, že jste nám předem studii představili. Všichni, myslím, s napětím očekáváme konečnou podobu vaší studie. Přejeme vám mnoho úspěchů při jejím dokončení a myslím si, že pro naši práci bude vaše studie velmi přínosná. Děkuji mnohokrát za to, že jste dnes zavítal mezi nás. So, das geht hier heute Schlag auf Schlag. Nyní postupujeme velmi rychle dnes a prosím paní Erikson, aby se dostavila ke mně za předsednický pult. Dostáváme se k našemu novému bodu na pořadu jednání číslo 7, což je rozprava s komisí o návrhu nouznových opatření, která se týkají programu Erasmus Plus pro případ tvrdého Brexitu. Jsem velice potěšena, že paní Erikson dnes eh, opětovně je naším hostem. Představí nám návrh komise, který eh, vám byl dán k dispozici minulý týden. Jde o to, abychom eh, si tak trochu zamysleli nad tímto návrhem, abychom zajistili to, že i v případě tvrdého Brexitu ti, kteří jestli už v programu už jsou nebo mají povolení ji odcestovat do ciziny nebo naopak z Velké Británie přicestovat do nějaké členské země EU, tak aby všichni tyto, tyto od 23.9. nespadly do ničeho, aby, a myslím si, že je to v zájmu nás všech, abychom pro tyto osoby našli dobré řešení, Komise minulý týden předložila návrh a já bych poprosila paní Erikson, aby nám ho nejdříve krátce představila a k tomuto tématu se pak ještě vrátíme během zkuze koordinátorů, Nemusím si, musí, musíme domluvit na tom, jakým způsobem, co možná nejrychleji dospět k rozhodnutí, abychom zajistili, že skutečně všichni, kterých se to týká, eh, nebudou vystaveny nějaké zbytečné tvrdosti, že jim tedy vyřešíme jejich situaci a ještě jednou má, máte ní slovy, paní Erikson, a děkuji mnohokrát za návrh komise. Mm, Velice děkuji, paní předsedkyně, za tento úvod. Je to tak, jsem zde kvůli tomu, abych vás informovala o hlavních prvcích návrhu nebo návrhu nařízení, který byl nedávno schválen. Jedná se tedy o návrh nařízení Evropského parlamentu a rady. Eh, hovoří se o eh, pokračování Erasmus plus, programu Erasmus plus i v případě toho, že, Evropská, že Spojené království odejde z Evropské unie. Tento návrh chce zavést určité nouzové opatření, které chce, kterými se chce na, zabránit silnému narušení eh, stávajících činností v rámci Erasmus Plus, eh, do nichž je zapojeno také Spojené království, pokud by zejména došlo k tomu scénáři, že zde nebude žádná dohoda chci říci, že to je součástí takového celkového úsilí Evropské komise zavést určitá nouzová opatření v tomto kontextu, v němž se nacházíme, to znamená odchod eh, Spojeného království z EU. To znamená, hledáme řešení nějakých eh, naléhavých problémů, k nímž může dojít. Eh, dovolte mi pár čísel. 14 tisíc studentů z Evropské unie bude ve Spojeném království a v zemích EU bude asi 7 tisíc Britů. To znamená, to, jsou, ten počet studentů, kteří budou v rámci Erasmus Plus eh, v, těch, eh, v těchto zemích. A pokud by nedošlo k žádnému speciálnímu novému návrhu, tak by všichni těto studenti museli okamžitě přerušit eh, Erasmus, což by mělo samozřejmě velice negativní dopad jednak na ty jednotlivce, ale i také i na ty hostující, nebo na, i na ty uh, organiza, organizátory, to znamená ti studenti by se museli vrátit, eh, také by přišli o studijní kredity, možná by museli znovu začít studovat eh, celý semestr, to znamená opravdu by to velice narušilo uh, jejich studijní programy. Tento návrh je velice krátký, má pouze čtyři odstavce, chce zabránit eh, tomuto potenciálnímu narušení studijních programů. Má to tedy, chci zdůraznit, že to má chránit stávající eh, aktivity, které budou probíhat v okamžiku odstoupení, eh, vystoupení Spojeného království z EU a chci říci, že to má chránit obě strany, to znamená jak Brity, kteří budou v EU, tak euroobčany, kteří budou v, v Spojeném království. To znamená například eh, všichni francouzi, kteří budou na Erasmu v Londýně, ale také třeba britský student, eh, který bude třeba na stáži v Budapešti. Takže všichni tito studenti budou pokryti tímto programem. Také je důležité si uvědomit, že tito studenti budou moci dokončit celé to období mobility a budou také i nadále dostávat finanční asistenci, ten finanční grant. To znamená, toto nařízení se má použít na, vš, na, na všechny činnosti v rámci Erasmus+. Máme zde akce 1, je to tedy a bude to pro všechny činnosti, které začaly předtím, než e, je datum vystoupení Spojeného království z EU. To znamená, jsou to studenti, stážisté, mm, pak jsou to také uční. Mm, jsou z, máme zde také mobilitu mladých lidí v rámci neformálních a informálních činností. Jsou zde také třeba i dobrovolníci v rámci eh, Erasmu. Jsou zde i, mm, je zde i třeba personál. Pak jsou zde také různé organizace, třeba organizace Youth Leaders, takže na tyto, vš- na tyto skupiny se nařízení vztahuje. Také je důležité zdůraznit, že se to vztahuje na všechny partnerské země. To znamená, kromě té evropské 27 je to také ještě Norsko, Island, Liechtensteinsko, Makedonie, Turecko. Tak je důležité říci, že zde není žádná podmínka toho, že eh, Spojené království bude ještě také přispívat na rozpočet v roce 2019. Ehm, není tam žádné datum ukončení, i když se bere v úvahu, že maximální doba té, toho programu mobility je 12 měsíců. Je to dočasné opatření. Víme, že je zapotřebí také toto všechno sdělit, nebo je důležité informovat všechny účastníky, čili my budeme všechny ty účastníky informovat, a to prostřednictvím národních kontaktních bodů, většinou to jsou národní agentury pro Erasmus+. A asi všichni dobře víte, že teď budeme muset projít eh, postupem spolurozhodování. Samozřejmě, že všichni chtějí zabránit těmto narušením eh, těch studijních programů, takže budeme spolupracovat a doufáme, že se nám podaří všechno to dokončit co nejrychleji a co nejhladším způsobem, aby všechny tyto programy mohly pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. I hned mě napadla ještě jedna otázka. Co se stane s těmi účastníky Evropské dobrovolné služby, respektive s těmi, kteří jsou vlastně v opatřeních toho sboru Solidarity. I těch by se to mohlo týkat. Já nevím, do jaké míry jim toto překloupání mezi dobrovnou službou a sborem Solidarity je již eh, zachyceno tím nařízením, či zda jsme tady možná zapomněli na jednu skupinu osob. Já bych jako první dal slovo Sabíne, koordinátorce. Mám zcela právní otázku. My jako Evropská unie nyní e, přistupujeme k právnímu aktu a tam řešíme, jak tedy budeme postupovat s těmi studenty či účastníky z těch programů. Pokud dojde k tvrdému Brexitu, nakonec britská strana ale už nebude vázána tím evropským právním aktem, který my zde přijímáme, jakým způsobem chcete zajistit, aby nejenom ti těch 7 000 studentů z Velké Británie, které přichází k nám, ale také těch 14 000 studentů ve Velké Británii, bylo po Brexitu adekvátně opatřeno na základě národní legislativy, neboť to je reciproční záležitost. Máte nějakou výměnu z Brity, je tam nějaké vzájemné uznávání, že oni tento právní akt uznají i v případě tvrdého Brexitu. Mohl byste k tomu něco říci? Předsedkyně, děkuji. To je, myslím, velmi důležitá otázka. Silvia. Dě- děkuji. Já bych také chtěla položit otázku. Týká se to těch mladých. Ti, kteří jsou v té dobrovolné službě či ve sporu solidarity. Mnozí z nich ještě neodcestovali. Proč? není dost kandidátů. A pak bylo řečeno, že je důležité, aby toto uznávání bylo vzájemné a reciproční, což by ovšem znamenalo, že tam musí být nějaká záruka vzájemného uznání pro případ tvrdého Brexitu, neboť skutečně to je ta otázka, o kterou jde, ta reciprocita. Zda to bude vzájemně uznáváno či ne. Týká se to jak zdrojů, rozpočtu na rok 2019, Máme tady ještě nějakou záruku ze strany Spojeného království? Pro rok 2019 pravděpodobně ano, ale co se strane po roku 2019 z hlediska financí a rozpočtu? Mladí lidé, kteří vstoupí do systému před 29.3., ty, které budou nějakým způsobem chráněny a máme nějakou úpravu pro ty mladé lidi, kteří se do toho systému vstoupí později? Tím spotkání s Michel Barnier i zatím tam... Ano, Eh, já si vzpomínám na poslední setkání s Michelem Barnierem, eh, měl bych otázku. Eh, ptal jsem se na Erasmus+, Plus a mm, abychom mohli uvést všechno do pořádku, tak musíme říci, že Velká Británie už ohlásila, že Erasmus+, Plus mm, zůstane zachován. To je pro nás velmi důležité. To znamená i britská, na britské straně existuje vůle tento program udržet. Ale Musíme ještě ujasnit, upřesnit právní detaily. A v dohodě e, o Brexitu to všechno musí být jasně e, stanoveno. Pokud e, dojde k přechodnému období, pak, jak to řekl Michel Barnier, nebude žádný problém s, se zachováním Erasmu Plus do okamžiku, než tento program doběhne. Ale je tady jeden problém s tvrdým Brexitem bez dohody a bez přechodného období. A týká se to i dalších právních otázek, kvót a podobně. Takže toto nařízení musí eh, v sobě nést určitý prvek návrhu. Přejeme si, aby tento program byl ponechán i v nejobtížnějších dobách. A pokud jsem vás správně pochopil, eh, tak eh, se tu navrhuje navrhuji jasné obce bez časového omezení. Pokud, dokud bude podepsána dohada. Ale je tady taky finanční problém. Britové i nadále se chtějí i nadále tohoto finančně účastnit. Můžete to potvrdit, prosím? Ještě jsem to chtěla jasně říct. To, co teď máme na stole, to je pouze pro případ, že e, tu nebude dohoda o vystoupení Velké Británie a e, budeme mít před sebou tvrdý Brexit, to znamená bez e, smlouvy. Britové odejdou z Evropské unie bez smlouvy, bez dohody. Všechno ostatní ehm, to je na jiném listě papíru. I jak to bude vypadat po roce 2021. I Toto je na jiném papíře. Tady eh, je to platí pouze pro případ 29. Eh, březen, eh, bude tu tvrdý Brexit a 21 tisíc lidí bude buď tady, anebo tam lidé, kteří, lidi, kteří už jsou v rámci těchto opatření mobility a s kterými musíme nějakým způsobem zacházet. A to je to, co máme před sebou. Teď to se musí, to se musí upravit. Paní Bill. No, Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Stále se říká, že Erasmus Plus je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Jste tak spokojení, že téměř většina členů této komise chce zdvojnásobit budget tohoto programu. Spojené království se velice účastnilo tohoto úspěchu, nebo to byl, studenti si tuto destinaci nejvíce vybírali mezi lety 2015 a 16 bylo to 127 tisíc eh, občanů od, nás, kteří byli ve Velké Británii. Ve stejném době jsme tady měli ale téměř pouze 15 tisíc studentů z Velké Británie, takže tady vidíte vlastně, jak se tady eh, Velká Británie obětovala, protože si musíme uvědomit, že neevropští občané ve Velké Británii platí obrovské skupiny, eh, obrovské poplatky za studium, ale evropští občané tam nepotratili velice, neplatili nic, takže to bylo velice eh, pro ně nevýhodné. A když eh, Velká Británie již nebude chtít být součástí Erasmu, tak k čemu to bude? Co to bude znamenat? Bude to znamenat, že vy se pravděpodobně snažíte se jak si pomstit za to, co chápete jako nějaký útok eh, na vás, ale tak tomu není. Velká Británie je celosvětově druhou destinací pro studenty po USA a má velice dobrou úroveň škol. Takže si zvažte, co se sklne, když vyloučíte Velkou Británii z Erasmus+. To vytvoří precedent. Ale pokud my vyloučíme Velkou Británii, tak já vůbec nechápu, proč bychom měli v Erasmu mít nadáven i Turecko, když vlastně Turecko už není kandidátskou zemí pro vstup do Evropské unie, když zohledníme nedávná prohlášení prezidenta Erdogana. Děkuji vám, Michaela Švedrová. Děkuji. Děkuji. Na začátku bych ráda zareagovala na francouzskou kolegyni. Omluvte mne, ale tato diskuse Není o to, že chceme někoho vylučovat, že chceme vylučovat Velkou Británii, nebo jsme, my jsme se nerozhodli o tom, že bude Brexit. My nyní musíme zareagovat na stávající situaci, na situaci těch studentů. Neevropští studenti ve Velké Británii Myslím si, že tady to, to není ten problém. Já děkuji Evropské komisi a mám stejnou otázku jako Sabine. Jak eh, vyjednáte situaci studentů, kteří chtějí zůstat ve Velké Británii, nebo já chápu, že těch sedm tisíc britských studentů, kteří jsou zde, my je ještě dobře přijmeme, ale co, jak chce Velká Británie se starat o studenty, kteří v její zemi zůstanou, tedy o ti, kteří jsou u nich. Děkuji, paní Alexon, máte slovo. Můžete odpovědět na veškeré důležité dotazy. Thank you indeed. Ano, děkuji. Jsou to opravdu velmi důležité otázky. Děkuji za ně. Tak, za prvé možná jedno vyjasnění. Myslím, že jste se to, paní předsedkyně, zmínila sama. Eh, samozřejmě z eh, dohodou bychom toto všechno nepotřebovali, toto úpravu nařízení, je to jasné, to by nebylo žádným tématem do konce tohoto víceletého finančního rámce, ale samozřejmě v případě eh, scénáře bez dohody je to takový právní důsledek, který tu máme, tedy tyto aktivity všechny jsou financovány, financovány v Erasmus+, Plus by nebyly už způsobilé financování. To, mm, to by se snažím o to jako o takové akutní nouzové řešení, protože může nastat tento eh, problém v případě scénáře bez dohody, ale eh, tady v tomto nařízení se chceme postarat o to, aby tyto nasmluvané aktivity, eh, mobilita probíhá, aby pokračovala, ale aby to nepodléhalo financování. To znamená, mm, my bychom nemuseli posílat lidi zpátky, tedy eh, rozšíření způsobilosti na tyto mobility, které probíhají, aby lidé mohli ukončit eh, své mobility. O to, to, o to jde. Takže eh, vlastně jsou tu dva, dvě cesty. EU e v Velké Británii a Velká Britové v EU. Ono je to nasmlouváno už jako součást současného rozpočtu EU. Je tedy není zapotřebí tady jít do dalších nových vyjednávání. E, to, že tato nařízení bude fungovat, e, zajistí to, že tyto e, mobility budou moci být financovány. Takže toto je odpověď, myslím, na mm, alespoň dvě otázky. Tedy není tu potřeba dalších vyjednávání. A rozšíříme tedy mobilitu v zásadě. Promiňte, že vás přerušuji. Co se stane pokud ehm, například ve Velké Británii řeknou, eh, že ještě potřebují eh, povolení k eh, pobytu, které nemají, protože to pak budou lidé z třetí země. Už pak nebudou členové Evropské unie. Což znamená, že Němec nebo Ital nebo Češka kteří eh, by byli ve Velké Británii, by pak se mohli dostat do situace, kdy Velká Británie eh, bude vyžadovat výzum. A nebo co se pak stane? Eh, nemocenské pojištění. Všechny tyto detaily, které teď jdou před, eh, jsou upraveny v evropských smlouvách. Jak to pak bude upraveno? Eh, když, protože Velká Británie by pak musela sama aktivně s tímto souhlasit. Ono nebude stačit, když se tady na něčem dohodneme, když půjde o to, že evropští studenti, máme ochránit evropské studenty ve Velké Británii, tam potřebujeme závazek ze strany Britů. A proto to bez toho nejde. Jediné, co můžeme ochránit, je, mm, jsou ty mm, credit points, které tady získává zůstávají tedy, tedy budou dále uznány u nás, ale pokud tady nebude žádný právní status k tomu, pak budeme je bude chránit i britské studenty tady. Ale mě především zajímá to, jak budou moci ochránit evropské studenty ve Velké Británii. E, to se mi tímto dokumentem nepodaří, pokud Britové e, to nepodpoří stejným způsobem. No, ano, toto je velice důležité. Obávám se, eh, že to jde za rámec toho, co dnes mohu říci, co se týče víz a podobně. Mm, mm, eh, eh, my jste o tom mluvili také. Je, jsou to určité závazky na britské straně neposílat studenty zpět, které jsou teď v rámci mobility, ale já si myslím, že to jde nad rámec mých kompetencí a je to možná otázka pro jiné výbory. Jenom k tomu uznávání Samozřejmě, že jsme toho udělali hodně na evropské úrovni, ale zároveň máme mezivládní spolupráci v rámci boloňského procesu a ta i nadále existuje. Máme tady systém kreditů Eh, máme tady systém uznávání, umluva o uznávání a i ta i nadále se aplikuje. Eh, je to onen mezvládní proces, takže si nemyslíme, že to by, eh, že by to znamenalo, že nebudeme moci uznat studijní období nebo kvalifikace v zahraničí. To by mělo být v pořádku. Možná k tomu, co jste říkali o Evropském sboru solidarity vaše otázka. Myslím si, že je eh, to důležité, to je, řekla bych, eh, takový restriktivní eh, přístup. Evropský, ten nový Evropský sbor Solidarity, pokud to tak mohu nazvat, z to, to je podtrhla nařízení nedávno schválené, je mm, málo takovýchto případů. Je v rámci sboru Evropské solidarity. Velká část je v první fázi, kde máte Erasmus+, plus dobrovolnické programy. Takže většina těchto dobrovolníků, kteří e, se nachází ještě v první fázi, ti jsou pokryti e, těmito nouzovými opatřeními. Okay, so... Dobrá. Já chápu, že jisté otázky prostřednictvím této úpravy nemůžeme vyřešit. Ale velice vás prosím, a abyste to také vyřídila na komisi, že pro nás je obzvláště důležité, abychom pro ty mladé lidi, kteří se buď budou nacházet 30. března ve Velké Británii, či pro ty mladé Brity, kteří se budou nacházet někde v Evropské unii, abychom pro ně zajistili jasný a jistý právní status, což znamená právní jistotu nejenom ohledně stipendií či peněz, které dostávají z programu Erasmus, ale také v otázce, jako je například zdravotní pojištění, povolení k pobytu, aby si mohli být jisti, že například to, že někdo nevykáže, nevyhostí ze země, z Velké Británie – není to zcela nemyslitelné, že by k tomu mohlo dojít. Já vím, že to nemůžeme vyřešit v tomto nařízení, ale je třeba, aby bylo zajištěno, aby se komise pokusila učinit vše, co je v jejich silách a zajistila, abychom pro těchto 21 tisíc mladých lidí vytvořili právní jistotu. Aby se nemuseli bát, že Druhý den 30. března skončí na ulici, někde vyhostí ze země a nebudou, už nebudou mít žádné zdravotní pojištění, pokud v zemi se trvají. Prosím, kritická otázka že může být scénář bez dohody, bylo vlastně jasné už od samotného počátku, i když to byla pravdě, nepravděpodobná obce, ale jako obce to vždy bylo v prostoru. Zabývala se komise včas tím, co se stane v případě různých scénářů? Ten nejmenší by byl, že by se došlo k exitu z Brexitu. Pak tam byl ten scénář dohodou, ale pak, pokud dohoda nebude, je zde i scénář bez dohody. Tvrdý Brexit. Jak dlouho se eh, eh, komise zabývá těmi otázkami? Již delší dobu? Nebo teprve před nedávnem začala tuto problematiku řešit? Řeknu česky, aby to eh, paní zástupkyně komise dobře pochopila. Já se domnívám, že my nemůžeme hlasovat pro, podobnou upra- pro tuto úpravu ze strany Evropské unie, pokud nebudeme vědět, že, stejný, že stejná práva budou mít studenti v Evropské unii. To prostě musí být reciproční, musí to být oboustranné my budeme rádi zajišťovat práva britských studentů na území EU, ale musíme vědět, že naši studenti ve Velké Británii budou ve stejném eh, postavení. A to zřejmě bude vyžadovat eh, dohodu eh, s, Brit, s, se Spojeným královstvím. A já myslím, že to, britské, že to Spojené království pochopí právě, když vy jim postavíte ten náš souhlas uh, podmíněný společnou dohodou. To prostě jinak nepůjde, se domnívám. Bitte, Frau Eriksen. No, ano, děkuji, opravdu. Ta otázka je zcela na místě. Je důležité říci, že v rámci tohoto nařízení ale nemůžeme tyto věci vyřešit. Možná by, toto by se mělo řešit v nějakém jiném kontextu. Toto nařízení se snaží vedle dalších opatření zajistit, aby minimálně ty stávající eh, činnosti v rámci mobility mohly pokračovat a aby nadále byly způsobilé pro financování. Protože eh, i pokud by všechny další eh, podmínky byly splněny, ale nebylo zde toto nařízení, tak by ti lidé zkrátka nemohli v těch programech pokračovat. Dobrá, myslím, že to jsme pochopili, že mm, ten zbytek se musí dořešit na jiném místě a to, co můžeme zde vyřešit dnes prostřednictvím tohoto nařízení, bude vyřešeno a přejeme si proto přijmout pravidla. A ještě jednou prosím, aby jste vzali v potaz i veškeré naše další obavy, které jsme zde nadnesli. Prosím, nadneste to na komisi, dořešte to a bylo by hodné možná, kdybyste nám pak písemně poskytli nějakou informaci nebo i jinou formou, v tom smyslu, že jste dořešili i veškeré ty, ta vedlejší témata, veškeré ty naše obavy, v tom smyslu, že je nutné, abyste zajistili mladým lidem eh, status, který bude eh, jasný a bezpečný z hlediska práva, aby měli právní jistotu. Já si myslím, že na tomto místě bychom to mohli uzavřít. Ještě jednou děkuji mnohokrát paní Erikson, že nám to dnes ještě vysvětlila a i hned eh, se o tom poradíme na schůzi koordinátorům, jak tomu přistoupíme z hlediska technického a procedurálního, neboť máme pouze 50 dní na to, abychom společně s radou to celé dořešili. Takže je to taková malá výzva, která před námi stojí a my se o tom i hned eh, poradíme na schůzi koordinátorů a doufáme, že přijmeme odpovídající rozhodnutí. Ještě jednou děkuji mnohokrát, paní Erikson, že jste byla mezi námi a těším se na viděnou na příště. So, dann wären wir am Ende der Tages... Tímto jsme dospěli ke konci našeho pořadu jednání. Nemám nic k bodu různé, pouze vám sdělím, že naše další zkuze se bude konat ve středu 20. února od 9 je do 12.30 a od 15 do 18.30 a pak 21.2. 2. od 9 hodin do 12.30.